donc tu es d'accord pour buongiorno. Krásné dobré ráno, kolegové. Dovolte, abych vás všechny srdečně přivítala. Začneme hned s naším slyšením. Dovolte, abych vás všechny požádala, abyste se posadili. Už jsem předeslala, že se dnes dopoledne budeme zaobírat potíráním korupce a název tohoto části zní postup komise při potírání korupce. Máme tady jako hosta pana Stefana Manservisio, který něco řekne o evropské mechanismu podávání zpráv o potírání korupce na evropské úrovni. Poté si vyslechneme generálního tajemníka organizace Greco, eh, který nám něco řekne o nezbytnosti zvyšování transparentnosti potírání proti korupci a také jakým způsobem na tento problém hledí Rada Evropy. Vždy budeme postupovat tak jako včera 15 minut přednáška na závěr rozprava. Nejprve dostanou slovo koordinátoři, pak ostatní poslanci a potom dáme řečníkům ještě jednou možnost na reakci. Prosím. Grazie per l'invito alla Commissione per Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám za pozvání, abychom mohli přispět k této důležité práci a to ve velice složité době v Evropě. Nyní budu hovořit dále anglicky. Já bych chtěl poděkovat tomuto výboru, který vykonává skutečně skvělou práci, protože my všichni se musíme uh, zaměřit na hlavní aspekty ekonomické obnovy v Evropě. Takže tato iniciativa není osamocená. Je zapojena do dalších dimenzí, ve kterých se Evropa potýká s finanční ekonomickou krizí, také s nezaměstnaností, také s krizí důvěry institucí. Takže první bod je ten, že boj proti korupci a iniciativy, do kterých se musíme pustit, eh, je obecně také eh, součástí celé strategie, například obnovení eh, důvěry. A tady máme dvě dvě věci, které byly definovány a to je vztah mezi korupcí a fiskálními deficity. V Řecku bylo odhadnuto, že korupce stojí řeckou ekonomiku eh, ve formě úplatku 20 až 30 miliard dolarů a to souvisí s tím, že to je také 8 až 12 HDP. Pokud se týče globální finanční integritě, tak můžeme říci, že do roku 2009 přišlo Řecko o 160 miliard dolarů. Italský účetní dvůr řekl, že 60 miliard dolarů každý rok jde na úplatky. To, je, to jsou 4 HDP. Toto bylo potvrzeno na začátku roku 2012 a to má velký dopad na, evropské, na italskou ekonomiku. A toto v souvislosti se současnou situací. Existuje strategie Evropa 2020, což je růstová strategie a tady také existují eh, vazby mezi ekonomikou a korupcí a zde se dospělo k tomu, že právě korupce ovlivňuje negativně plnění strategie a cílu 2020 toto nesouvisí pouze s celkovými penězi, o které jsme přišli, ale také to musíme vidět politicky, protože tady e, jsou ještě další indikátory. My často se zabýváme HTB a také růstem produktivity, ale pak jsou tady také další indikátory, které jsou velice důležité, což je právní stát, e, úroveň korupce a zpráva. Tyto ukazatele jsou méně prezentovány v tisku, ale jsou mimořádně důležité. Vy víte, že na úrovni EU máme ještě další číslo, což je 120 miliard euro, o které přijdou členské státy EU každý rok eh, a u veřejných zakázek eh, činí korupce 20 až 25 ale tato čísla jsou zajisté podstatně nižší než skutečnost, eh, protože skutečnost se dá těžko kvantifikovat, můžeme vytvořit určité ukazatele, ale tady se ničí, ničí například také důvěryhodnost. Také lidé jsou frustrováni, protože tady dochází k nestabilitě a vzniká korupce. Pak tady jsou ještě další zajímavé aspekty, které zjistil Euromarometr, které se týkají vnímání Evropanů. Jak Evropané vnímají korupci. A zde se říká, že tři až čtyři občané, tři ze čtyř občanů EU vnímají korupci jako zásadní problém ve své zemi a polovina Evropanů se domnívá, že úroveň korupce v jejich zemi se zvýšila v posledních třech letech a 40 Evropanů se domnívá, že příliš těsné vazby mezi ekonomikou a politikou přispívají ke korupci. A to nemá pouze ekonomický dopad, ale také politický dopad e, ekonomický dopad e, korupce je zničující, ale také korupce ničí politické vnímání e, společnosti a to ničí naši důvěryhodnost a také ničí důvěryhodnost demokratických institucí. Když máme, víme, známe tato fakta, tak eh, komise nyní začala zpracovávat zprávy o opatřeních proti korupci. To je eh, protikorupční zpráva EU, na které nyní pracujeme my jsme identifikovali určité oblasti, na které se bude tato zpráva vztahovat a my chceme postupovat velice eh, střízlivě. My víme, že neobjevíme nic nového, neobjavíme žádné no, zcela nové indikátory. My chceme zde doplnit dva nové prvky. Eh, za prvé, že Evropa bude eh, na sebe převezme odpovědnost a bude také konzul, konsolidovat určitá čísla. A za druhé, toto také souvisí s důvěrou v evropské instituce. A právě proto toto souvisí také s činností evropských institucí. A my můžeme také předkládat návrhy na snižování potenciálních rizik problémů, které jsou hluboce zakořeněny a které by mohly vést ke krizi. To znamená, že tato zpráva je především taková konzolidační zpráva, zaměří se na průřezové problémy a také na další záležitosti, které jsou konkrétně závažné pro jednotlivé členské státy. My konzolidujeme zde informace z jednotlivých zdrojů, tady využíváme monitorovací mechanismy GRECA, OECD, UNCAC a také budeme ještě zpracovávat data z dalších zdrojů, což jsou například e, nevládní organizace a tak dále. Komise také předloží konkrétní dopatření členským státům, tak aby členské státy minimálně se zaměřily na své slabé stránky v oblasti korupce. Také chceme, aby občané znali úroveň korupce v jednotlivých členských státech. Ale my nechceme vydávat žádné skandální zprávy, my chceme pouze upozornit na určitá fakta, tak aby následovaly činy. Myšlenka je taková, že chceme také navrhnout konkrétní opatření, tak abychom nastolili diskusi a aby se zahájila jednání a aby se začalo jednat na národní úrovni ale také jsou tady určité úspěchy. Není všechno špatné, také můžeme vycházet z určitých pozitivních příkladů. Toto je naše myšlenka, toto bylo již součástí sdělení z minulého roku. My na tom pracujeme, my hodláme eh, předložit tuto protikorupční zprávu před letní přestávkou v roce 2013. Máme skupinu pro boj proti korupci, která má 17 členů, která vznikla v lednu tohoto roku a také spolupracujeme s různými místními vědci a korespondenty, kteří nám dávají eh, údaje. To jsou lidé, kteří pracují například v akademické sféře a také v občanské společnosti a ve, v oblasti výzkumu. Nejedná se pouze o vládní experty. My budeme musíme se zaměřovat eh, především na oblast veřejných zakázek. Říká se, že se eh, kontrakty v oblasti smlouvy, v oblasti veřejných zakázek navyšují až o 25 a proto se hodláme zaměřit právě na oblast veřejných zakázek, tak abychom odhalili hlavní slabiny systému. My jsme jsme již schválili v prosinci 2011 revizi směrnice o veřejných zakázkách a také hodláme schválit další úpravy, například týkající se zmrazení a konfiskace výtěžku eh, trestných činů. Toto je součást vize, kde se chceme zaměřit na boj proti eh, organizovanému zločinu, proti eh, korupci, protože to podkopává také demokratickou společnost. A v tomto stylu nyní přispíváme k veškeré transformaci, která se provádí na úrovni EU. My také budeme řešit problémy, které mají Evropské instituce. My nechceme oddělit evropské eh, instituce od členských států. Eh, jde o to, že evropské instituce jsou součástí této společné hry. Takže se budeme dívat, zabývat také tím, co se odehrává u nás. Budeme také, již spolupracujeme s OLAFem, abychom odhalili klíčové oblasti. Dobrá zpráva a protikorupční policie, politika se stává součástí e, široce založené politiky EU. Evropské komise hodlá také předložit a již předložila eh, k doporučení jednotlivým členským státům a upozornila na jejich konkrétní problémy. A tato záležitost samozřejmě není snadná. Já bych chtěl říci, že my se hodláme zaměřit e, na to, abychom opravdu společně pracovali e, na této strategii, tak abychom obnovili důvěryhodnost evropských institucí a demokracie. A my chceme tuto tato zpráva má poskytovat také konkrétní informace, tak aby se stala nástrojem pro další činnost. To znamená, že my zahazujeme celkový proces a je především důležité, abychom spolupracovali. Například Evropský parlament tím, že vytvořil tento výbor, tak ukázal také, o co mu jde a hodla řešit tento problém stejným integrovaným způsobem. A hodlá také e, e, řešit tuto problémy s členskými státy. A proto já se domnívám, že naše společná práce v následujících týdnech je zásadní. My musíme být kritičtí, musíme se vzájemně podporovat a musíme se zaměřit na to, abychom u, dospěli k úspěchu v této citlivé oblasti. Děkuji vám mnohokrát za to, e, že jste hlavní pozornost upřel na to, jakým způsobem postupovat proti tomuto aspektu v dobách, které jsou tak nesmírně rozhodující pro Evropu. V dobách, které jsou tak důležité v období hospodářské krize, teď bych požádala generálního témníka Greka pana Wolfgangaro, aby se posadil mezi námi a On nám přednese, jak Rada Evropy hodnotí nezbytnost posílení transparentnosti v potírání korupce. Prego, segretaria, la parola. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je pro mě velkou ctí, že mohu předstoupit před tento výbor a pohovořit o úloze transparentnosti a boje proti korupci z hlediska Rady Evropy a naší skupiny GRECO. Na úvod bych chtěl říct několik slov o naší skupině států, které bojují proti korupci. Tato skupina vznikla roku 99 a monitoruje šest protikorupčních nástrojů Rady Evropy. Nebudu hovořit o všech, ale jedním z nich je, je velice důležitý. Je to úmluva trestního práva proti korupci a potom je to také doporučení Rady ministrů v oblasti financování politických stran a volebních kampaní. Dnes tato skupina se stává z 49 členských států, spadají tam všechny členské státy Evropské unie a také Spojené státy americké. Posláním skupiny Greco je monitorovat nástroje bojující proti korupci prostřednictvím vzájemného hodnocení. Tato hodnocení obsahují analýzu relevantní legislativy a další zdroje, také přímo návštěvy v terénu. A po těchto doporučeních tato skupina připravuje konkrétní doporučení. Také připravujeme hodnotící zprávu. Nicméně to není vše. To je v podstatě první pilíř naší práce. Druhým pilířem je hodnocení dopadu, protože chceme vědět, co se stane s těmito doporučeními. Je velice snadné poskytovat doporučení jednotlivým státům, ale pak je mnohem obtížnější sledovat, jaké konkrétní kroky jsou přijaty. To je zajištěno v rámci postupu o schodě a skupina Greco činí hodnocení, zda tato přijatá opatření v rámci těchto doporučení jsou potom v praxi dostatečná či ne. Co se týče čtyř hodnotících kol, skupina Greco řeší celou řadu témat. Zmíním pouze několik, jinak je to otázka nezávislosti, specializace a nástrojů, které jsou k dispozici národním orgánům, které bojují proti korupci a zabývají se také prevencí, dále rozsah a působnost imunit, nejrůznější privilegia, dále uplatňování této úmluvy o eh, trestního práva, eh, dále korupce ve veřejné správě a potom také naše zpráva z ledna letošního roku, což je prevence eh, korupce v případě eh, členů parlamentu, soudců a státní zástupců. To je velice aktuální téma, které je vysoce relevantní také z hlediska stability demokratických institucí. První zpráva tohoto čtvrtého hodnotícího kroka bude k dispozici přibližně za měsíc. Týká se to Slovinska, Spojeného království a Polska a následně e, vzniknou zprávy také z Finska, Estonska a z Lotyšska. Nyní se podívám na samotné téma transparentnosti. Myslím si, že transparentnost je přirozeným nepřítelem korupce, zneužívání moci a podobných protiprávních chování. Kde máme bojovat proti korupci? V podstatě všude. Máme nejrůznější oblasti, kde víme o korupci, kde musíme zvyšovat také povědomí, musíme eh, odstraňovat překážky při poskytování informací, musíme posílit nejrůznější kontroly a také povzbudit lidi, aby poskytovali informace o korupci. To vše sehrává zásadní úlohu. Já jsem si vybral šest oblastí naší práce, kde je aktiva Relevantně, alespoň z hlediska skupiny Greco. V první řadě vysoká míra transparentnosti ve veřejné správě a také v soukromém podnikání, to je naprostým základem pro prevenci korupce, aby lidé měli možnost eh, vyslovit nesouhlasný názor a také zajistit nezávislá média. Víra, že organizace, fungování a celý proces rozhodování v rámci veřejné zprávy musí vzít v potaz boj proti korupci, především musí zajistit maximální transparentnost. Skupina Grepo požádala o celou řadu hodnotících zpráv, abychom pomohli občanům, abychom jim zajistili přístup k informacím, především ve veřejné správě. To je základem toho, jak můžeme dosáhnout transparentnosti. Co se týče legislativy, Pochopitelně informace o legislativě musí být naprosto snadná. Nesmí to být žádný zdlouhavý, obtížný proces, nesmí tam být žádné podmínky, které by bránily přístup k informacím. Například pokud to občané musí vždy žádat o informace písemnou formou nebo dokud, pokud musí dát legitimní důvod, proč žádají tyto informace, to zcela jistě nemůžeme považovat za povzbuzení otevřenosti a poskytování informací. Takže volný přístup k informacím by měl být naprostý standard, naopak zadržování informací by měla být výjimka. Za druhé, druhý příklad, skupina Greco věnuje vysokou pozornost těm, kteří navzdory všem rizikům informují o možné korupci, mají podezření, říká se takzvaně whistleblower, čili lidé, kteří poukazují na nekalé praktiky. Jsou to lidé, kteří také přinášejí transparentnost eh, a poukazují na věci, které většinou jsou zameteny pod koberec. Cílem skupiny Greco je, abychom také zvýšili odpovědnost, abychom posílili kulturu bezúhonosti a abychom bojovali proti špatným praktikám a také posílili eh, boj proti špatnému řízení a korupci. Pochopitelně to sehrává také zásadní úlohu eh, v boji proti organizovanému zločinu. Jsou tady adekvátní právní eh, postupy, které mají bránit eh, ty bona fide poukazatele na různé nekalé praktiky, které mají bránit proti nejrůznější odplatě, šikaně a represivním diskriminačním zacházením. Musíme mít možnost řešit takovéto Eh, stížnosti a bránit eh, odplatě a po případě zajistit nápravu situace. Takže eh, musíme se zabývat také otázkou imunity nejrůznější skupiny státních pracovníků a zvolených zástupců. Tyto imunity, ať už se jedná vyšetřování, stíhání nebo vynesení rozsudků, v zásadě je hlavní překážkou boje proti korupci a organizovanému zločinu. Můžeme říci, že jakákoliv forma bránění, stíhání jde proti zákonnosti, což je pilíř demokracie. To je také důvod, proč skupina Greco doporučila celou řadu postupů v řadě zemí, Eh, a poukazuje na ty, kteří mají určité výhody z imunit. Eh, tento seznam se musí dramaticky snížit. Eh, jedná se především o členy parlamentu. Například postup odebírání imunity musí být mnohem transparentnější a předem, především méně politický. Pochopitelně to se netýká ovšem práv členů parlamentu, při hlasování a také vyjadřování jejich názoru na půdě parlamentu. Za čtvrté, nábor pracovníků, jejich profesionální rozvoj. Velice často je to tajnostkářské a je tady nejrůznější protěžování, někdy je tam také eh, vyvíjení nekalého tlaku. Eh, nedostatek transparentnosti je často také spojováno eh, s nedostatkem nestranosti, eh, správným hodnocením kandidátů a velice často se nepostupuje podle zásluh eh, těchto pracovníků. Nicméně v celé řadě států se situace zlepšila, to ovšem neznamená, že se to týká všech států, které jsou členy Rady Evropy. Pátým bodem je takový ten překrývající princip, když se hovoří o velice složité otázce konfliktu zájmu, což je velice eh, oblíbené téma v boji. Když se lidé dostávají do veřejné funkce, ať už jsou to také například členové parlamentu, tak tyto lidé mají povinnost eh, podat prohlášení o svém majetku, závazcích, úrocích. Eh, to je požadavek, který se objevuje čím dál tím více. Nicméně možný konflikt zájmů a také Eh, majetek, který nejsou schopen vysvětlit, eh, se tak eh, stává předmětem určitého přeskumu. Takže to je jedním také ze silných nástrojů o boje proti korupci. Co se týče nyní členů parlamentu a nyní o to se zajímá naše skupina, je určitý mnohonásobek střetu zájmu. k čemu můžeš eh, vznikat během jejich mandátu, takže chceme maximální transparentnost a zveřejňování informací. To je jedna z klíčových otázek, eh, kterou se naše skupina zabývá. Dále, co se týče transparentnosti a členů parlamentu, je to také otázka kontaktu se třetími stranami, které mohou ovlivňovat rozhodování. Zcela zásadní, aby systémy etického chování bránily eh, členy parlamentu před tímto nekalým vlivem. Musí také vysvětlit své vztahy s lobbyisty. Pokud vím, tak tyto otázky se budou dále přeskoumávat především během pátého kola hodnocení. Šestá, poslední oblast, o které chci hovořit, je financování politických stran a volebních kampaní. Státy často nevytvářejí konzistentní legislativu, co se týče Eh, toho rutinního financování politických stran a také financování volebních kampaní. Další otázka je otázka přímých eh, darů. Často je to předmětem legislativy, nicméně eh, už se neřeší například otázka darů v naturálích, členských příspěvků, půjček nebo sponzorství. Tyto oblasti jsou často zanedbávány a díky nim se Ehm, strany mohou vy, vyhnout pravidlům o poskytování darů. Také například identita dárců velice často eh, se eh, neposkytuje pouze v případě velkých eh, příspěvků. Dále, co se týče účtů, Celá řada zákonodárců nebere v potaz právě politické strany nebo subjekty, které jsou přímo či nepřímo spojeny s danou politickou stranou. V celé řadě zemí finanční informace nejsou poskytovány snadným způsobem a snadno stravitelným způsobem. Co je trošku smutné, když se podíváme na hodnocení financování politických stran. Ne všechny členské státy skutečně vynaložily náležité úsilí, aby řešili tyto nedostatky. Řada z nich i tedy ze severu Evropy, což by měly být eh, státy, které nejsou předmětem vysoké korupce, také neřeší otázku způsobu financování politických stran a nyní eh, jsou předmětem posíleného postupu schody, protože globálně je to považováno za nedostačující. Eh, to je velký problém právě pro naši skupinu Greco. V některých zemích došlo k určitému pokroku, tedy v zemích na severu. Na závěr bych chtěl říci, zvyšující se transparentnost není tím jediným řešením boje proti organizovanému zločinu a korupci. Nemůžeme se ani spolehnout eh, pouze na preventivní opatření. Eh, naše zkušenost jasně poukazuje na to, že prevence korupce a také vynucování zákonnosti eh, je věc, která pouze doplňuje celou řadu opatření. Není to jediná alternativa. Takže co se týče korupce na vysoké úrovni, musíme se zaměřit na potírání takovýchto jevů, Eh, protože v některých zemích je to každodenním jevem. A zde se můžeme podívat na eurobametr. Je to velice, signi- eh, je to velice průkazné, pokud se to srovnáme s minulými lety. Takže bojovat proti beztrestnosti je důležité v rámci politických systémů a vždy Musíme bojovat proti korupci právě v tomto politickém kontextu. Není to pouze otázka zlepšování podnikatelského klimatu, či není pouze otázkou podnikání, ale je to také otázka zajištění stability demokratických institucí. A pokud se na to podíváte eh, v různých členských státech, tak účast ve volbách je velice nízká a to je další důvod, proč musíme zajistit, aby integrita politického systému a pověst politiků byla zlepšena a opět nastolena. To je velice důležité pro daný kontext. A když se podíváme na vaši stávající práci, tak je pro vás možná důležité dozvědět se, že Rada Evropy má vytvořit skupinu odborníků, která se bude zabývat nadnárodním organizovaným zločinem. E, výbor připraví dokument, takzvanou Bílou knihu, do konce roku 2013 a bude se zabývat otázkou vývoje organizovaného zločinu a také tento dokument by měl přinést určitá doporučení a návrhy, jak má konat Rada Evropy a myslím si, že to zapadne i do vaší práce. Jedna věc, kterou bych chtěl ještě zúraznit, jedním z největších eh, úkolů v boji proti korupci je také spolupráce s Evropskou unii. Je to především otázka zapojení Evropské unie do naší práce, práce naší skupiny Greco, čili jste členy tuty, této skupiny a zcela jistě se nám takto podaří posílit eh, dopad našeho úsilí v boji proti korupci a myslím, že užší spolupráce mezi Evropskou unii a naší skupinou Greco napomůže také tomu, abychom se vyhli dvojitým měřítkům, naopak tím zjednodušíme veškeré politiky, které se snaží bojovat proti korupci v Evropě. Jsem si jist, že najdeme uspokojivé řešení, co se týče účasti Evropské unie ve skupině Greco a to bude mít další přínos. Takto se lépe naplní doporučení skupiny Greco dokonce v rámci jednotlivých kol hodnocení. A to bude skvělým příkladem synergie našeho úsilí boje proti korupci. Děkuji. Grazie. Děkujeme mnohokrát, pane generální tajemníku. Ve svém příspěvku jste vícekrát zmínil to, na já hledím jako na prioritu, a to je financování stran a volebních kampaní. To všechno jsou aspekty, eh, které bohužel eh, velice často neprobíhají transparentním způsobem. Je třeba postarat se o to, aby se obnovila důvěra občanů eh, opětovně, eh, důvěra občanů v politické strany. V současné době je na nule. A teď dám slovo koordinátorům. Nejprve za EPP paní Matě. <clears throat> Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, Pane Mansarisi, jsem nesmírně spokojena s tím, že komise eh, zrealizovala tuto zprávu a zahájila studie o korupci na evropské úrovni a doufám, eh, že tedy to zůstane v rámci tedy té evropské úrovně a nebude se soustředit pouze na úroveň Evropské unie. Vy jste tady hovořil o těch 120 miliardách eur. Eh, což eh, pravděpodobně nebude naprosto jasné definované číslo. Asi je to těžko odhadnutelné. A především jste hovořil o věrohodnosti zemí Evropské unie a také o morálce, protože to je krádež. Hovoříme o korupci, ale domnívám se, že krádež je ještě signifikativnější výraz. Lidé, kteří podléhnou korupci a kteří korupci provozují, to je prostě krádež. A my jsme velice spokojeni, že komise vypracovala tuto studii a věnujeme velikou pozornost této zprávě. Ráda bych věděla, možná, že je to ještě záhy. Asi ještě nemáte všechny údaje. Uh, ale e, tato korupce stoupá nebo klesá, protože máme určité státy v, na evropské úrovni, na úrovni Evropské unie i vy na komisi jistě máte nové aktuální údaje o korupci. Klesá nebo stoupá? A v souvislosti s krizí v roce 2008 měla tato krize nějaký dopad dle názoru komise na korupci a zda je to přímo spojeno s organizovaným zločinem. A také se mi velice líbil ten první příspěvek, který byl nesmírně signifikativní, eh, zejména co se týče financování eh, politických stran. Jak řekla paní předsedkyně, musíme být tady velice ostražití a bdělí. Jednu věc vy jste řekl, eh, slabá účast ve volbách a to tedy, že věrohodnost stran tady e, mizí, ale nezapomeňte prosím pěkně, že tady máme e, neustále slabší i image Evropského parlamentu a neměli bychom snad říkat, že evropští poslanci jsou korumpovaní poslanci. Možná, eh, že eh, v určitých zemích eh, se to tak děje, možná, že v některých zemích jsou obyvatelé příliš zklamáni ze stran, které jsou korumpováni ale když jsme v Evropském parlamentu, eh, tak eh, se nám špatně daří vlastně přimět voliče k tomu, aby šli k volbám. Eh, přeci nemůžeme říci, že všichni jsou korumpovaní. Nelze říci, že zase všichni poslanci v Evropském parlamentu by byli poslanci jaksi vybavení veškerými cnostmi, ale asi je třeba dávat pozor na to, co člověk v této souvislosti říká. Děkuji mnohokrát a pan Newton Děkuji, paní předsedající, děkuji oběma řečníkům za skvělé prezentace. Nejdříve chci se obrátit na komisi. Můžeme dostat kopii vašeho projevu, protože jste uvedl hodně zajímavých čísel, které jsem si psal, ale rád bych je měl přímo od vás. A druhá otázka. Zdá se mi, že eh, oba dva řečníci se zaměřili na transparentnost

Varšavy.

Eh, úředníků a také máme další eh, barometr v oblasti korupce. A mnoho eh, výsledků, ke kterým dospíváme, jsou podobné jako eurobarometr. Tady se ptáme na názory lidí a na to, jak vnímají velikost problému korupce v jejich zemích. Při posledním průzkumu barometru jsme udělali eh, průzkum mezi eh, občany, tedy 90 tisíc občanů bylo dotázáno v 86 zemích a my jsme se jich zeptali, zdali důvěřují institucím, zde dokáží bojovat s korupcí. Eh, součástí tohoto přehledu a průzkumu bylo 24 evropských zemí. Jedna z otázek zněla, jak se změnila úroveň korupce ve vaší zemi. Co si o to myslíte? A ze všech regionů na světě to byla skutečně Evropa, kde 73% občanů odpovědělo, že si domnívají a že vnímají, že problém korupce se zvýšil. Další otázka, která byla položena, byla do jaké míry e, vnímají, že také instituce jsou ovlivněny korupcí. A většina Eh, evropských občanů se domnívá, že především politické strany a také parlamenty jsou nejvíce ovlivněni, ovlivněny korupcí ve srovnání s ostatními orgány a institucemi. Tak my jsme se podívali posléze na soukromý sektor. V roce 2011 jsme vydali zprávu, která eh, hovoří o takzvané transparentnosti podnikového výkaznictví. My dokážeme pouze vyhodnotit riziko korupce na základě publikovaných informací ze strany společností. A tady máme metodologii tohoto nástroje, což je zajímavá věc. My se zabýváme zveřejněnými informacemi eh, eh, z hlediska tří dimenzí. Zdali také má podnik příslušné protikorupční eh, programy, zdali mají nástroje, jak řešit korupci. A potom také druhá dimenze, to jsou zveřejněné informace informace a tady nemyslíme pouze zveřejňované informace z vedení multinárodní společnosti, ale také jestliže společnosti informují a podávají informace o svých pobočkách a tak dále, což je důležité pro multilaterální společnosti, globální společnosti po celém světě. A potom také zveřejňování informací e, za jednotlivé země. To znamená, jaké platby například multinárodní podniky dávají, jestliže platí, eh, pracují v zahraničí, například eh, co platí hostitelským vládám, jaké platí poplatky a tak dále. My jsme vydali tuto zprávu v minulém roce a zde jsme zjistili, že mnoho podniků má jenom slabé výkaznictví, ale dochází například také ke zlepšení, například v těžebním a ropném průmyslu, ale také jsme s nepokojením konstatovali, že především bankovní a finanční sektor nedává eh, dostatečné informace ani v jedné z dimenzí, o kterých jsem právě se zmínila. Tady máte zahájení, tedy začátek tohoto seznamu a tady je to podobné pořadí jako u zemí. Tady se to však týká společnosti a podniků. Například jsme eh, konstatovali, že společnosti jako Stet Oil a Rio Tento, kde je velký veřejný tlak ze strany eh, eh Eh, nevládních organizací na zveřejňování informací udělali dobrou práci, ale potom tady na konci tohoto pořadí jsou například China Construction Camp, Bank of the Communications and Bank of China takže je tady úplně na konci tohoto seznamu mnoho bank, které nezveřejňují informace, které by mohly být monitorovány ze strany eh, naší organizace potom tři dimenze našich zpráv, například eh, výkaznicí o protikorupčních programech. Většina společností zde podává zprávy e, na průměrné úrovni, zde 45 ze 100 společ, ze 100% společností podávají dobré informace, ale je tady také velký počet společností, které nedávají žádné informace. A potom tady máme také eh, právě z jednotlivých zemí a zde musíme říci, že vlastně 41 společností ze 105 společností zde podávají velice slabý výkon. To znamená, že podají velice, podávají velice špatné a nedostatečné informace. A to se týká hlavně také finančního sektoru. A já bych nyní ráda přešla k další oblasti, kterou zkoumáme. Uh, na národní úrovni prostřednictvím našich národních úřadů. A tady bych vám chtěla dát několik příkladů. Máme dobře fungující nevládní organizace v zemích e, rozšíření a také v oblasti evropského sousedství, tedy v sousedních zemích. Zde lidé hodnotí pokrok, který dělají vlády z roku na rok a také tyto organizace vydávají roční zprávy a potom tyto zprávy jsou přebírány komisí a my tak doufáme, že tím, když posuzujeme místní situaci, tak také přispíváme k hodnocení ze strany EU. A pak je tady ještě další projekt, na který bych se chtěla zaměřit. Transparency International udělala eh, studii NIS v 23 zemích Evropy. National International Study a jde o to, že chceme postupovat eh, komplexně. My se potom zabýváme jednotlivými pilíři v jednotlivých zemích, což je eh, soukromý sektor, veřejný sektor, soudnictví, exekutiva a my se snažíme identifikovat slabé stránky. Pokud existují slabé stránky, v rámci integrity, tak potom eh, vyhodnocujeme to tak, že tato země je více náchylná ke korupci. A v této zprávě, kterou jsme právě dokončili, jsme identifikovali, že existují určité tendence v Evropě, kde eh, se ukazují silné nedostatky, ale také jsou tady jisté slibné stránky. Také tento projekt byl financován Evropskou komisí a tady jsou jednotlivé silné stránky. Většina právních rámců je dobře rozvinuta. Druhý pozitivní aspekt je, že přehled nad eh, veřejnými výdaji ze strany účetních dvorů je dobrý. Pouze výjimky jsou tady v Řecku, Portugalsku, Rumunsku a ve Španělsku. Hmm a třetí silná stránka to je volební proces, který je velice razantní. E, a tady jsou pouze dvě výjimky, e, to je Bulharsko a Rumunsko, kde musí být vyřešeny ještě určité malé problémy. Co je zajímavé? Zajímavé je to, že jsme také v Evropě identifikovali šest hlavních slabých stránek, které odpovídají také tomu, co řekli předřečníci. Dospěli jsme k tomu, že financování politických stran je neadekvátně regulováno v Evropě, proto potřebujeme lepší pravidla a předpisy v Evropě, ale to se týká také evropských stran. My jsme slyšeli Barozův projev o stavu Unie a on také hovořil o e, reformě, která se bude týkat evropských stran a my také doufáme, že se zvýší úroveň e, transparentnost, pokud se týče financování například volební kampaně a tak dále. Druhý problém, který, na který jsme narazili, byl lobbying v hlavních městech jednotlivých zemí, ale také v Bruselu je třeba učinit hodně pro transparentnější lobbying. Tady již léta voláme po eh, povinných rejstřících Eh, lobbystů a nyní Evropská centrální banka získala nové kompetence a proto ji také vyzýváme, aby se připojila k transparentnímu rejstříku na evropské úrovni, protože jestliže má někdo více kompetencí, potom má také věcí eh, více zodpovědnosti a vidíme, že je vyvíjeno hodně lobbystického tlaku na Evropskou centrální centrální banku ve Frankfurtu. Třetí bod, eh, to eh, jsme konstatovali, že slabina je na straně parlamentu eh, a to vidíme všude v jednotlivých zemích, ale také v Bruselu. Eh, parlament má nový etický kodex, což je důležitý dokument, ale musí být také prováděn. Nadále jsou tady určité mezery v etickém eh, kodexu a právě o, těch, o těchto mezerách se hovoří za zavřenými dveřmi a my doufáme, že se o tom bude také hovořit na veřejnosti. To jsou aspekty týkající se darů a tak dále. My také doufáme, že poradní výbor zodpovědný za implementaci implementaci etického kodexu bude posílen čtvrtá slabina, to je přístup k informacím, za páté vysoké riziko korupce nadále je v veřejných zakázkách a poslední je, jsou informátoři. Toto jsou um, informace, ke kterým jsme dospěli a my doufáme, že budeme se všemi vámi spolupracovat v boji proti korupci. Děkuji. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní doktorko Mittelmajerová. A nyní dostane slovo pan Krysikos z UNODC. On už byl včera naším řečníkem. Nyní nám něco řekne ke korupci a hospodářské kriminalitě. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice zajímavé prezentace, co se týče měření míry korupce. Na úvod své prezentace bych rád vyšel z poznámek předešlých řečníků. V první řadě korupce má různé tváře a nemůžeme hodnotit a měřit korupci fenomén, aniž bychom uznali, že je tady různá typologie korupce a různé způsoby, případy, které se musí analyzovat v národních kontextech, abychom mohli dospět ke skutečným závěrům, co se týče dopadu korupce. Na druhou stranu je zde také škála institucionálních mechanismů, které musí být zavedeny, aby mohly řešit otázku korupce. Takže má prezentace se zaměří na to, jak to vidí UNODC, hlavně co se týče hodnocení a měření míry korupce, a to ze dvou konkrétních eh, úhlů. Jednak měření, hodnocení korupce v institucionálním kontextu, také revize implementace úmluvy o potírání korupce a dále je to otázka měření korupce jednotlivých indexů. Takže na úvod, co se týče institucionální otázky, revize, implementace standardů boje proti korupci, úmluva OSN boje proti korupci to je v podstatě první globální právně závazný nástroj, který byl uveden v platnost roku 2005. Je nástrojem, kde mechanismus revize a implementace byl zaveden v roce 2009, aby mohl zajistit hodnocení protikorupčních opatření a politik v národních jurisdikcích jednotlivých stran, jednotlivých států. Co je důležité v případě této úmluvy? Celková architektura tohoto nástroje a komplexnost toho opatření pokrývá jednak prevenci, kriminalizaci opatření, ale také mezinárodní spolupráci. A to je úzce navázáno na otázku různé typologie korupce, protože tato úmluva obsahuje jednak preventivní opatření, které se zabývají takovými otázkami, jako je financování politických stran nebo veřejné zakázky, to je tedy na té straně prevence, zatímco oblast kriminalizace bere v úvahu seznam, který je velice komplexní, jednotlivých eh, trestných činů, které státy, tedy smluvní strany, musí uplatnit v národní legislativě, aby řešili fenomén korupce efektivním způsobem. Takže z hlediska institucí naše současná práce se zaměřuje na revizi nebo spíše hodnocení dopadů proti korupčních opatření, financování politických stran, také bereme v úvahu adekvátnost jednotlivých přijatých opatření, a bereme tedy v úvahu i trestné činy, které jsou spojené s korupcí. Ten institucionální rámec eh, je prováděn implementačním orgánem umluvy, což je konference států, smluvních stran. Máme tam tři různé cíle, jednak eh, prosazování implementace této umluvy, dále lepší uplatňování této umluvy a také zajištění výměny názorů mezi smluvními stranami. Stávající architektura konference smluvních stran, tedy jednotlivých států, je na tomto diapozitivu. Snažíme se vytvořit eh, podřízené orgány, které mají zajistit podpůrné funkce, jednak které máme pracovní skupiny, jednak v oblasti prevence korupce a také zpětného vymáhání majetku. To jsou určité platformy pro výměnu názorů, co se týče nejlepších nástrojů a prostředků při uplatňování těchto opatření, jednak v oblasti prevence, ale i zpětného vymáhání majetku. Zpětné vymáhání majetku je velice důležitá oblast, Máme zde nové parametry, které jsme připravili, jednak se Světovou bankou, ale i s ostatními hráči. Jedná se o iniciativu eh, opětovného získání ukradených aktiv. Také spolupracujeme s členskými státy, abychom mohli posílit národní možnosti, národní potenciál, co se týče identifikace, vymáhání těchto aktiv v případě zločinů, kdy došlo také k umístění těchto aktiv do zahraničí. Ale kromě těchto dvou pracovních skupin máme další podpůrný orgán, takzvanou revizní skupinu, která je hlavním orgánem který má dohled nad revizemi v jednotlivých členských státech, čili které provádějí revizi těch implementačních mechanismů. Tento mechanismus byl přijat konferencí v Doha na třetí konferenci v roce 2009 a vychází z procesu vzájemného hodnocení. To znamená, že smluvní strana je hodnocena sekretariátem a ještě dalšími dvěma smluvními stranami, které jsou identifikovány v podstatě v rámci takové tomboly, kdy vš- procházíme nyní revizním cyklem, čili každá smluvní strana je hodnocena, co se týče mezinárodní spolupráce a také jednotlivých opatření, která jsou přijímána v oblasti potírání korupce. Z hlediska meteorologie máme různé zdroje informací a to je další věc, která je nesmírně důležitá při hodnocení míry korupce. Ty různé zdroje informací eh, zahrnují jednak hodnotící zprávy, dále informace které můžeme získat eh, z konstruktivního dialogu mezi tedy těmi vzájemnými hodnotiteli. Dále chceme pozbudit eh, smluvní strany, aby zapojili do hodnocení i nestátní aktéry. Ve dvou konkrétních fázích jednak eh, dochází ke kompilaci informací, které musí být hodnoceny tím hodnotitelem, nicméně také probíhá konstruktivní dialog, například během návštěv jednotlivých států kdy organizujeme společná zasedání. Nestátní aktéři jsou také požádáni, aby se zapojili do diskusí v širším kontextu konzultací spolu s hodnotiteli v případě hodnocení konkrétních opatření mezinárodní spolupráce. Celý proces hodnocení a dopadu na korupci, řeší také adekvátnost implementačních opatření, která bojují proti korupci. Jak už jsem říkal, je to založeno na procesu vzájemného hodnocení, tzv. peer review. A je to velice komplexní postup konzultací mezi danou zemí a tím týmem hodnotitelů má dospět eh, k výsledkům, které mají zajistit adekvátnost legislativy a implementačních opatření boje proti korupci v té dané zemi, která je předmětem tohoto přeskumu. Nyní jsme eh, v třetím roce daného cyklu, máme k dispozici informace, které jsme získali během prvních dvou let. Jednak je to otázka kriminalizace korupce a jednotlivých opatření, která jsou přijímána v oblasti boje proti korupci. První zjištění poukazují na to, že můžeme dospět ke stejným závěrům, tak jak na ně poukázaly jiné monitorovací mechanismy. V první řadě jsme také svědky toho, že v členských státech Evropské unie, které prošly tímto hodnocením, existují určité nekonzistentní postupy. Co se týče legislativy trestního práva, který klasifikuje různé typy podplácení. Eh, dále jsou tady také různá opatření, která se týkají informátorů, poskytování informací a také v oblasti mezinárodní spolupráce. Tam je zapotřebí posílit opatření pro sběr a systematizaci informací mezinárodní spolupráce. Například je to otázka také eh, soudního vydávání, zájemného uznávání. To je důležité z hlediska mezinárodní spolupráce, čili je zapotřebí lépe systematicky získávat data a informace žádosti, které jsou vydány v případě praktických aspektů mezinárodní spolupráce. Další důležitý aspekt, který může být také využit sekretariátem následně po těchto přeskumech, je typ a potřeba technické podpory, která je zapotřebí. To je důležitý prvek a také výsledek tohoto procesu přeskumu. Většina členských států, které se účastnily tohoto hodnocení, potřebuje technickou odbornou pomoc. Poukazují na to, že potřebují pomoc především v oblasti přípravy akčních plánů, co se týče implementace protikorupčních politik a například eh, při přípravě legislativy a také přebudování kapacit a kap- a jednotlivých eh, relevantních programů. Mám málo času, ale rád bych ještě poukázal na druhou úroveň hodnocení a měření míry korupce, kromě tedy institucionálního kontextu, hodnocení protikorupčních měření v případě zemí, které jsou předmětem přeskumu. Je to otázka vědeckého přístupu a meteorologie, která je používána u NODC, abychom hodnotili oblasti a sektory, které jsou velice citlivé na korupci. Jednak je to veřejný, ale i soukromý sektor. Poukazujeme na to, že máme nejen různé zdroje informací, které se musí použít při hodnocení míry korupce, ale máme také různé metodologie, které můžeme použít. A je pravda, že vědecké analýzy, které jsou používány u NODC, nevycházejí z indikátorů, která vycházejí z nejrůznějších vnímání, nicméně máme jiné přístupy, do kterých eh, spadají hodnocení odborníků nebo kombinace nejrůznějších statistických dat, eh, která jsou zohledněna potom do jednoho indikátoru. Metodologie, kterou používá UNODC, vychází eh, z důkazu, kdy získáváme informace takovým způsobem, že chceme zajistit sběr dat z různých zdrojů, od soudů, státních zástupců a také agentur, které bojují proti korupci. A poté, co získáme tyto informace, tak uděláme jejich analýzu, vycházíme z přímých zkušeností různých aktérů v oblasti korupce. To je určitá metodologie, kterou používá UNODC a velice rád odpovím na veškeré dotazy, které můžete mít ke této otázce hodnocení míry korupce. Na závěr bych chtěl pouze zdůraznit, že jak z hlediska metodologie, která je používána ze vědeckého hlediska, ale ještě, co je důležitější v rámci kontextu institucí a implementace mechanismů vzájemného hodnocení a přeskumu. To ten hlavní princip, kterým se řídíme, není otázka nějakého řazení pořadí jednotlivých zemí. Většinou cílem toho mechanismu hodnocení eh, je tedy ne pouze uvádět eh, pořadí zemí, ale cílem je pomoci zemím identifikovat eh, určité nedostatky a řešit tyto problémy prostřednictvím konkrétních opatření a také technické podpory, pokud tato země nemá možnost takováto opatření uplatnit sama. Chtěl bych poděkovat za vaši pozornost a rád odpovím na veškeré vaše dotazy. Grazie, dottore Adesso... Děkuji mnohokrát, pane doktore Krisikos. A nyní zahajujeme rozpravu. Slovo dostane hned zpravodaj pan Jakolín, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vyslechli jsme si tři nesmírně podnětné a užitečné příspěvky. co do zprávy, která má vzniknout, která se zpracovává, ale vůbec celé slyšení je nesmírně zajímavé. Několik poznámenek a potom otázky. Eh, z příspěvku jednoznačně vyplynulo, že je zapotřebí celá řada indikátorů, abychom mohli měřit intenzitu korupce. To se samozřejmě liší v jednotlivých členských státech a je nápadné a do očí bíjící, že je zapotřebí technické podpory v této otázce. V souvislosti s organizacemi, které jsou dnes zde zastoupené, ale je třeba vidět nezbytnost politické vůle pro to, aby se zde postupovalo zcela konkrétně proti fenoménu, který se šíří, jak tady zaznělo. A teď bych rád položil několik konkrétních otázek. Za prvé, bylo by užitečné pochopit ze všeho nejdřív vůbec, jak lze měřit to bohatství, které uniká národním hospodářstvím, které je jim vlastně ubíráno. Protože tyto organizace se vlastně eh, infiltrují do všech kanálů veřejné sféry a jak to vypadá eh, co do spojení se soukromými místy. Také tady zaznělo, že Čína je v, na posledním místě žebříčku o poskytování informací. A na závěr něco k důvěře občanů. A financování stran a vůbec financování politiky. To je také jedním z cílů zprávy, kterou chceme společně zpracovat. A sice srovnání a mm, harmonizace jednotlivých legislativ, abychom tady měli větší soulad. A přitom je třeba zohlednit celou řadu faktorů. E, všechno, co zde zaznělo, bude nesmírně zajímavé e, při koncipování závěrečného textu zprávy. A něco k účetnímu dvoru také. Jak pohlížíte na roli účetního dvora? Děkuji mnohokrát. A nyní ve jménu Alde pan Newton, prosím. Thank you very much. Děkuji vám za tři velice zajímavé prezentace. Mám dvě otázky a sice na všechny tři řečníky. Mám pravdu, když se domnívám, že nemáme absoluto, absolutní indikátor o tom, co je korupce a co není korupce. A na proto se chci zeptat, jak to vypadá eh, s Čínou, protože tady jsme viděli, že vlastně Čína nedává žádné informace, taky její banky jsou na posledních místech a vlastně ve srovnání s Čínou my jsme zcela otevření. A potom druhá otázka co se mění e, v oblasti korupce a také z hlediska úrovně korupce v jednotlivých zemích. A to nesouvisí s tím, že nevydáváme žádné právní úpravy. Co vlastně mění úroveň korupce z roku na rok? Co se vlastně děje z, ve skrytu našich očí, co nevidíme? Matěj. Děkuji a nyní za Evropskou stranu lidovou paní Matěje. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla jsem poděkovat všem třem řečníkům, byly to nesmírně zajímavé příspěvky. Já bych se nejprve adresovala, adresovala tedy můj dotaz na Světovou banku. Vy jste nám poskytla řadu indikátorů. A vlastně vaše instituce, instituce všech se zabývají také investicemi přece. Takže na jedné straně jste si všimli eh, motivu korupce. Takže co se pak děje? Co děláte v momentě, kdy to zaznamenáte? Co, dějí, co dělají vaše instituce? Zarazíte ty investice? Protože my v politice Možná eh, máme prostředky legislativy, ale my nemáme prostředky konkrétní zásahu, ale vy je máme, takže co děláte? To je otázka, kterou si kladu. Vy máte tu šanci něco udělat, děláte to? A paní Majerová, já bych velice ráda měla váš příspěvek, eh, protože vy jste to prošla velice rychle a eh, měla jste ve svém příspěvku celou řadu nesmírně zajímavých údajů. Já jsem byla na prázdninách v Asii, ne tedy v Číně a viděla, měla jsem tři nejrůznější průvodce. Ano, viděli jsme, ano, víme, že máme korupci v Evropské unii, ale v Ázii je to naprosto strašné. V těch zemích, kde jsem byla, to bylo naprosto příšerné. A oni mi vysvětlili, že když žena prostě chce rodit, eh, musí eh, dát něco, jedna chudinka musela čekat strašně dlouho, protože neměli nic, čím by podplatili eh, příslušné doktora nebo Eh, když není bakšiš, nedostanete se prostě k eh, nějaké správě či nadřízené administrativě. Ve, na všech úrovních, například abyste získali povolení ke stavbě, zase je zapotřebí bakšiš, čili to je eh, záležitost, která se týká každodenního života. Prostě skoro, abyste se dostali z jednoho místa na druhé, musíte platit. Je to naprosto příšerné. Já neříkám, že my nejsme skorumpovaní, ale v těch zemích, kde jsem byla, to byl skutečně zlý sen pro lidi, kteří tam žijí eh, v příšerných podmínkách. Kromě bakšišu jsou samozřejmě eh, ještě eh, nuceni k tomu, aby vůbec hledali prostředky, aby nějaký bakšiš měli, aby ten bakšiš mohli dát na příslušná místa, aby dostali to, co potřebují. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Přišel jsem o chvilku pozdě, omlouvám se za to. Pokud se týče eh, stranického financování, tak ve Švédsku jsme měli problém, ale zabýváme se tím a snažíme se to řešit. Myslím si, že jsme udělali také pokrok. A My ve Švédsku se snažíme tento problém řešit. Jsou určité skandinávské země, u níž máte dojem, že jsou lepší než ostatní. A proč jsou vnímány tak, že jsou lepší? Je to, to prostředí, je to klima, je to stát blahobytu, sociální stát, nebo jsou to daně? Vy se tady smějete, možná, že to, co říkám, se netýká Dánska, protože to je No, je samozřejmě zajímavé. Je toto vnímání nesprávné, protože my jsme měli také v minulých letech obrovské skandály. Takže žádní andělé nejsme, nemyslete si to. A potom ještě další otázka. Byl o tom také hovořil. Existuje zde přímá vazba mezi demokratickou otevřenou společností a některými méně demokratickými společnostmi. Já jsem viděl studie, které říkají, že žádná přímá vazba tady vlastně není. V některých zemích, kde jsou přímé demokratické společnosti, tak ty mohou být také vnímány jako méně skorumpované. Ale děkuji vám a my také chápu, že jsme vnímáni jako více méně skorumpovaní v tomto parlamentu. A nyní paní Gomeš. Nejprve bych chtěla říci kolegyni Verodice Matě, že není nezbytné jít do Asie, abyste viděli takovou situaci, kterou jste tady popsala. Stačí, když pojedete do Portugalska, eh, země, která je členem Evropské unie pod intervencí trojky. A Eh, uvidíte tam prostě staré občany, kteří trpí eh, rakovinou nebo jiným chronickým onemocněním a nejdou do nemocnice, protože nemají peníze, nedovolu, nemohou eh, zaplatit daně a peníze za léčbu. Prostě nemají peníze ani na to, aby se do té nemocnice dostali, aby si zaplatili dopravu. Čili nemusíte jezdit do Asie. Ráda bych se zeptala, panelistů. Pan kolega Newton Dan se zeptal, co vlastně může fungovat. A otázka toho určitého veřejného odhalení. Není to nejlepší způsob, jak bojovat proti beztresnosti, protože ten velký problém je bojovat proti beztresnosti v případě korupce a organizovaného zločinu. Velice často vidíme, že soudy jsou bezmocné, protože buď nemají prostředky, nebo vůli, a nebo je to také skorumpované prostředí. A otázka toho veřejného vystavení, to je v podstatě asi prvek, který by mohl odradit. Co tedy vaše organizace dělají, aby zveřejňovaly tyto informace? například daňové ráje po celém světě. Nyní i součást eh, našeho světa. To jsou černé díry, které umožňují veškeré toto chování organizovaného zločinu a korupce, jejich zafinancování. Čili co dělá Světová banka, aby informovala o Delaware? Ano, to je v podstatě velký daňový ráj. A nebo co říkáme o daňových rájech, rájích v Evropské unii, které jsou v podstatě zákonné, což je naprosto absurdní. Například Portugalsko pod intervencí trojky má 19 z 20 z eh, podniků, které jsou kotované na burze, čili znamená to, že jsme více transparentní a přitom jejich eh, materská společnost není v Portugalsku. Je to na Kajmanských ostrovech, v Nězozemí, ve Švýcarsku. Pouze jedna materská společnost je v Portugalsku. Proč to dělají? Aby platili více daní? Ne, naopak, aby se tomu vyhnuli, aby neplatili eh, tyto daně v Nizozemí, protože platí v podstatě čtvrtinu daní v Portugalsku. A to je naprosto zákonné. To je nepřijatelné, je to naprosto absurdní a to ani nezmiňuji eh, nejrůznější jiné způsoby aktivit, které se provádějí po celém světě. Takže otázka toho zveřejnění. Já si myslím, že tady musí se hrát hlavní úlohu média. Ale takové organizace jako ty vaše by měly být ještě aktivnější, aby pomáhali médiím, aby mohli zveřejňovat tyto případy. Například eh, členové parlamentu já, kolegové, v tomto výboru to děláme sami. Podle našeho, mého názoru právě zveřejňování těchto případů je pro mě to klíčové, ale ráda bych si vyslechla i vaše názory. Děkuji mnohokrát, paní Gomešová. Eh, zdá se mi to naprosto jednoznačné eh, jaký rámec je třeba vytvořit eh, kolegové velice cení, a co přednesli řečníci. Vidíme tady skutečně nezbytnost toho, abyste i na vaší straně, z vaší strany eh, šli ještě do podrobností a byli konkrétnější a řekli, říkali také další detaily. Bylo by to velice cené pro práci našeho výboru, abychom je v naší Evropské unii věděli, o jaké země se zde jedná a především o jaké oblasti a jaké se zde mohou používat metodiky. Paní kolegyně Mať uvedla jako příklad Čínu a další azijské země tento výbor v červenci jedla na služební, jel na služební cestu do Srbska a tam jsme měli příležitost přímo na místě konkrétně vidět tu vysokou míru korupce. Začíná to u jednotlivých stran, které si přivydělávají měsíčně, protože nemají dostatečný příjem. Co? Policisté, policie, říká. Policie. Co říkal? Policisté. Jo, aha, já myslím, že jsem rozuměla strany, víš. Eh, policisté dostávají eh, také eh, bakšiš, protože nemají dostatečně vysoké platy a když třeba někdo je přistižen při nějakém činu, eh, tak neplatí pokutu, ale dá polovinu té pokuty rovnou do ruky policistovi, aby se mu nic nestalo. A viděli jsme, že je to naprosto běžné. A to je aspekt, který na jedné straně sice zajišťuje přežití, ale na druhé straně tam udržuje eh, tento způsob fungování. A my jsme o tom hovořili i při našich rozhovorech s nejrůznějšími činiteli z oblasti soudu, justice, ale i v našich zemích existují obdobné postoje. Ule Schmidt to už se o tom zmínil. My také nejsme proti tomuto jevu imunní. Co tedy můžeme učinit? Zcela jistě neexistuje země, která by byla naprosto imunní proti takovýmto záležitostem, jinak bychom o tomto fenoménu vůbec nehovořili. Eh, paní mástremová tady nedávno představila svůj protikorupční balíček a hovořila o skutečnosti, která podle mého názoru eh, představuje urči eh, tou podle mě tedy nízkou úroveň. Ona řekla, Eh, že tady eh, tedy dopad korupce eh, ročně na ekonomiku je 120 miliard a Evropský účetní dvůr řekl těchto 120 miliard ročně. Znamená, že polovina z toho, 60, byla zjiš, konstatována v Itálii. A když jsme se podívali na tu klasifikaci, žebříčku zemí, tak Bulharsko bylo na třetím místě od spoda e, před Itálií. Hovoříme tady o členských státech Evropské unie, které by měly e, splňovat určité standardy. Musíme se tedy ptát, co se doposud udělalo naší povinností je prostě neřečnit o tom dlouhými projevy, ale pojmenovat věci pravým jménem. E, e, a v mé zemi je to třeba říci skutečně s křesním jménem a příjmením, e, chceme-li ten problém vyřešit. Když se totiž budeme pořád jenom kolem toho problému točit a říkat, no ale nikoho nelze pojmenovat, někdo nesmí mít pocit, že se na něj útočí, tak to k ničemu nepovede. Musíme si být vědomi naší odpovědnosti eh, a vycházet z toho, že v každé z naší zemi existují problémy a my se do nich musíme pustit. Protože když se nepustíme do jejich řešení, neznamená to, že bychom našim zemím činili dobře. A když něco budeme dělat, tak to neznamená, že chceme naši zemi pomluvit. Nikoliv je třeba to brát nesmírně vážně, pustit se do toho seriózně, aby to skutečně také něco přineslo. Eh, protože když se řekne, no teď to radši nebudeme dělat, protože by to znamenalo politický skandál pro naši zemi a to by znamenalo dávat ji na pranýř. Ne, to by bylo bezpráví na našich občanech, protože naši občané se nacházejí v tragické hospodářské situaci, ale my nesmíme tyto věci pojednávat povrchně. Nebudeme-li postupovat vážně a seriózně, tak prostě nebudeme schopni tento trend zvrátit ale e, jak řečeno, ráda bych se od našich hostů dověděla ještě něco více i možná o e, zemích v Evropské unii, ale ptám se na to skutečně nesmírně vážně, protože práce našeho výboru není jenom být jakousi výkladní skříní, my jsme si stanovili cíle v našem výboru, chceme se dostat dopředu v souladu s cíly, které jsme si stanovili. Často jsme hovořili o potížích. Včera jsme hovořili o tom, jak potíž existuje ve snaze harmonizovat soudnictví v jednotlivých zemích. Ale musíme začít eh, krok po kroku, kamínek po kamínku něco budovat protože nepodařili se nám zamést si vlast, před vlastním Prahem, a když říkám před vlastním Prahem, tak tím mám na mysli Evropskou unii a všechny členské země, tak se nám nikdy nepodaří být věrohodní. Abychom byli věrohodní, musíme jít dobrým příkladem a každopádně musíme mít také patřičný output. My to nemůžeme udělat sami, náš výbor. Potřebujeme pomoc, potřebujeme informace, Potřebujeme mít veliký přehled, abychom věděli, o, konkrétní, o které konkrétní země se jedná. Cílem našeho výboru není chválit jednu vládu a hanobit jinou. Ne, my musíme pochopit, jaké chyby byly učiněny, k jakým nepatřičnostem došlo a pak ten problém řešit. Je to technický i politický problém. A proto vás prosím, abyste mm, šli možná ještě více do detailů, co se týče vašich případů, kterými jste se zaobírali. Začneme kolegyní ze Světové banky. Děkuji mnohokrát. Pardon. Děkuji mnohokrát. Pokusím se být maximálně konkrétní a také bych chtěla odpovědět na některé dotazy, které zazněly. Veškeré vaše otázky jsou otázky, se kterými se potýkám každý den. Úloha, kterou sehrávám, tedy zastupuji rozvojovou agenturu, znamená, že jedu do konkrétní země a tady bych to chtěla vysvětlit. Co se týče korupce, Světová banka nemůže tuto otázku nastolit eh, s danou zemí, protože ta země nás zve a my to nemůžeme řešit. Eh, máme se obrátit na vládu a v podstatě my zastupujeme všechny vlády na světě. Nemůžeme to takto řešit. Můžeme sice zmiňovat korupci, ale nemohu pranířovat někoho konkrétně. V daném vztahu mohu říci, ano, že je tady určitá možnost o tom hovořit, ale pak budu pozvána toto zemí a budu hovořit o tom, jak to chceme konkrétně řešit. A paní Matě se ptala, co děláme, zda přestaneme poskytovat půjčky, jaká je naše strategie, když identifikujeme zemi, která se nechová uspokojivým způsobem vždy s nimi spolupracujeme. Světová banka je odlišná, ale naše agentura chce vymítit chudobu. Takže před pěti lety proběhla obsáhlá diskuse o tom, co dělat. Někteří z nás říkali, že musíme přestat poskytovat eh, zdroje vládům, eh, vládám a zemím, které je nefinancují dobře, ale jiní říkali ne, musíme alespoň spolupracovat s částí této země, pokusit se jim pomoci, protože ti nejchudší nakonec zaplatí tu nejvyšší cenu. Ale země, které nejsou tedy evropského typu, tam ta realita je skutečně odlišná. Vlády z celého světa jsou zastoupeny ve Světové bance, eh, takže hlasují a my jsme vždy připraveni pomoci. Eh, já osobně si myslím, že ta politická vůle eh, musí být taková, abychom to začali brát skutečně vážně. Jako technokrat který pracuje v rámci Světové banky, mám několik alternativ a budu konkrétní, jaké alternativy tedy máme. Pokud v zemi probíhá korupce, a věřte mi, ty země, do kterých jezdíme, jsou právě mezi těmi nejhoršími. Co tedy děláme? Kdy vidíme určitou různorodost korupce dokonce i v zemích, jako je Evropa, kdy máme konkrétní důkazy a určitá zkušenosti, jak tedy pracovat. Otázka transparentnosti, pranířování, také spojená s orgány výkonu. Protože když někoho takto eh, zveřejníte, tak to nemá ještě samo o sobě žádné dopady, ale důležité, by to bylo propojeno s orgány výkonu. Pokud hovoříme o korupci, která je endemická, všude přítomná ve veřejném sektoru, tak co je podle nás velice důležité, je odpovědnost. A co tím konkrétně mám na mysli? To znamená, pokud máte veřejnou službu, veřejnou zprávu, která používá konkrétní standardy, eh, transparentnosti a také určitých eh, výkonů, které dobře odvedli, čili dobře odvedené práce. Také eh, využíváme zdrojů informací, které jsou k dispozici. Takže pak sedíme se zástupci vlády. Právě jsem se vrátila z Káhery. Hovořila jsem s několika zástupci eh, také vlád z východní, ehm, ze středního východu. V podstatě, co jim říkáme? Chceme, aby eh, se podívali na své politické závazky a aby je stále ještě posilovali, aby na nich pracovali. A zeptáme se jich, zda chtějí eh, například zlepšit personální zdroje, zda se chtějí zaměřit na své zaměstnance nebo se chtějí zaměřit na otázku veřejných zakázek, aby tento proces byl transparentnější a aby to tedy mělo konkrétní dopady. Pokud zjistíme, že v tom daném procesu jsou určité nesrovnalosti, protože pokud se podíváte na všechny informace, které jsou k dispozici a přitom tam nebudou žádné sankce, žádné negativní dopady, tak to také nepomáhá. A tady pak vidíte ten rozdíl. Ty země v Evropě které jsou méně ovlivněny tím nelegálním chováním, tak to jsou v zásadě země, kde to je náležitě implementováno, kde existují předpisy, zákony, které jsou naplňovány. Máme například nevládní organizaci Global Integrity, která eh, vypočítává určité nedostatky a propasti, co se týče implementace této konkrétní legislativy po celém světě. Na to se můžete podívat. Máte země, například jako Uganda, kde Eh, perfektně naplňují vše, co je v oblasti legislativy, nicméně tam mají největší propast v oblasti implementace. Čili veškeré zákony jsou pouze na papíře, ale nikdo je nepoužívá. Takže k čemu to pak je? Když to propojíte eh, s těmi dalšími prvky, které odlišují tu situaci, ta práce není zas tak jednoduchá, ale máte země, které jsou méně náchylné a potom země, které jsou více náchylné eh, korupci. Je to vždy otázka určitých kapacit. Proč? Protože tam musíte zajistit odpovědnost, musíte zajistit, že máte informace a ty informace musí být prakticky využívány. Musíte mít také určitou míru kapacit či určitých eh, schopností, které tam jsou k dispozici. To je důležité. Také, když eh, se zamýšlíme nad balíčky protireformních, tedy, nebo reformních Eh, opatření boj proti korupcí, tak velice často právě velkým problémem je budování kapacit a poskytnutí nástrojů jednotlivých politik, která se týká transparentnosti, odpovědnosti, přístupu k informacím, které jsou následně skutečně implementovány během středního období. Některé dotazy poukazovaly na to, jak to, že v Evropě je mnohem vyšší míra korupce, také v USA. To je fenomén, který byl vždy přítomen před 20 lety, když jsem chodila ještě do školy, tak eh, to bylo Řecko, kde se hovořilo o tom, že by bylo dobré, aby eh, byla aktivnější ekonomika, aby tam bylo podnikání, aby tam byly úspěšné podniky. Pokud chcete mít úspěšný podnik, tak eh, tomu musíte na pomoci. Ale po 20 letech ta situace je odlišná a hovoříme o tom čím dál tím víc. Ve skutečnosti to znamená, že tady mnohem větší povědomí, o čem korupce vlastně je. Takže když a nyní se vracíme k tomu zveřejňování. Ano, pokud chcete bojovat proti eh, nezákonnosti, beztrestnosti, tak eh, ve Světové bance máme celou řadu materiálů, které vám mohu s radostí poskytnout. Veškeré informace také vedou k tomu, že chceme pochopit, kde například ve veřejné správě země dochází eh, k implementaci eh, této eh, legislativy, která vede ke zveřejňování informací, konflikt zájmů. Tyto věci nejsou pouze na papíře a skutečně se implementují. Musíte implementovat tyto klíčové eh, legislativní nástroje, protože pak máte takový systém, že když vzniká riziko korupce, tak na to můžete zareagovat. A ať se podíváte na jakoukoliv zemi, kdykoliv, tak vždy eh, nemůžete uvažovat pouze o nulové korupci. Musíte eh, mít především zemi, která si vybudovala takový systém, který může reagovat na jakékoliv potenciální riziko, protože korupce se bude dále vyvíjet, bude se uvažovat o nových způsobech transakcí, eh, obcházení eh, právních předpisů. Teď další konkrétní dotaz, který se týkal korupce mezi soukromými subjekty a otázka definice korupce. Teď se vracím k tomu, co říkal pan Javolino. Když uvažujeme o korupci, tak je to eh, v podstatě zneužití veřejné pravomoci k soukromým účelům. Je to někdo, kdo pracuje ve veřejné správě a je zneužit někým ze soukromého sektoru. A teď jste poukázal také na korupci mezi dvěma soukromými subjekty, což může skutečně pokřivit ekonomické standardy v zemích. Teď eh, teprve nedávno vlastně jsme eh, objevili tento fenomén a snažíme se jej definovat a chceme pochopit mechanismus, který by mohl eh, zastavit nebo alespoň zredukovat takovýto typ korupce. Opět stejné principy se budou uplatňovat, tak jak jsem říkala nyní, ale je důležité tedy eh, posílit transparentnost, odpovědnost, přístup k informacím, to je důležité, ale konkrétní příklad, mám jich několik, co se týče těchto mechanismů, eh, kde můžeme snížit eh, korupci, když spolu komunikují tedy subjekty veřejného a soukromého sektoru, nicméně je to mnohem obtížnější, pokud se to děje mezi dvěma soukromými subjekty, protože i to odhalování je mnohem složitější. Dále propojení mezi demokracií a korupcí. E, ten vztah je naprosto nejasný a já velice ráda rozpracuji e, tuto hypotézu. E, co se týče účetního dvora, a další orgány dohledu jsou zcela klíčové, takže když se podíváme na reformu v jedné zemi, tak se díváme nejen na to, jak posílit kapacity veřejného sektoru, jak posílit veřejnou službu, jak to také napojit na rozpočet, ale také jak posílit úlohu orgánů dozoru. A nyní velice důležitá otázka, kterou položila paní předsedkyně. Pokud máme tedy poukázat na konkrétní země, ty informace jsou k dispozici, jak už jsem říkala. Zde máte 45 různých indikátorů, které jsou k dispozici pro jakoukoliv zemi eh, po celém světě. Eh, to je zohledněno v našich zprávách, je to k dispozici, můžete se na to podívat. Mám tady celou řadu kopií. Tady jsem si vzala jenom příklad Peru. Můžete se podívat na indikátory, můžete také pochopit, kde jsou ty hlavní problémy. A to vám možná může pomoci. Bohužel není to pouze otázka jedné země nebo jednoho příkladů, protože je tady celá řada různých typů korupce. Možná v jedné zemi se vám podaří bojovat proti korupci ve zdravotnictví nebo v soudnictví, ale například eh, ne ve stavebnictví, ve veřejných zakázkách, takže v Evropě, i v Evropě se musíte právě podívat na ty dobré příklady, na příklady, které jsou konkrétní pro danou zemi a podívat se, jak eh, tyto případy fungují v jiných zemích. Jsou tady dobré příklady a velice ráda se s vámi podělím o veškeré další informace. Děkuji mnohokrát, eh, paní Mittermeier, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Eh. Regarding... Děkuji vám. A nyní, pokud se týče změn úrovně korupce, my jsme zjistili, že je důležité pro potírání korupce, aby vyslali vrcholné orgány signál. To znamená, vrcholné orgány musí jasně se proti korupci vyjádřit, potom potřebujete také silné instituce, které mohou monitorovat například veřejné výdaje, potřebujete také kontrolní úřady a potřebujete také právní rámec a další agentury a potřebujete také mandatorní pravidla pro financování politických stran, pro financování voleb, anebo potřebujete také etický kodex pro státní úředníky, které obsahující také postihy. Takže takovéto věci my vždy doporučujeme, jestliže je nám položena tato otázka. Druhá otázka týkající se Číny. Všechny společnosti na celém světě mohou být monitorovány a kontrolovány, když oni nich máme informace. Takže my potřebujeme, abychom dostávali výkazy od těchto společností, například také od bank a aby nám stělovali také to, co dělají, jaké operace podnikají, jestliže pracují v zahraničí, co dělají jejich pobočky. Tady také potřebujeme globální standardy, tak abychom motivovali banky z Číny, tak, aby eh, odpovídali a byli ve shodě s těmito standardy. Proto je důležité, aby měly všechny společnosti stejné eh, pravidla hry. Jinak to nebude fungovat. My zatím nemáme globální standardy, ale USA již zahájili, zavedli povinná pravidla pro společnosti, které jsou zakotované na americké burze. A takže my v Evropě bychom chtěli mít podobná pravidla. Také navrhuje nová pravidla komise pro těžební průmysl a tato pravidla nyní prochází v procesem spolurozhodování a já vás chci informovat, že právě tato pravidla byla schválena před půl hodinou v jednom výboru v Evropském parlamentu a my jsme velice rádi, že evropští poslanci se vyslovili pro přísné předpisy a pravidla eh, pro potírání korupce v těžebním průmyslu, to znamená, že my v procesu spolurozhodování jsme stanovili tato pravidla a společnosti budou muset také nám dávat k dispozici své výkazy a toto má být dále rozšířeno, tato pravidla na bankovní sektor, také na lesnictví a na další sektory. To vede tedy k takovému obecnějšímu schvalování těchto pravidel a my doufáme, že tato pravidla nebudou změkčena členskými státy a že budou také tato přísná eh, pravidla v oblasti výkaznictví dodržovat. My vám rádi poskytneme další informace, můžete se podívat naši, na naši webovou stránku, ale rádi vám také sdělíme další informace e-mailem. Děkuji. A nyní, nyní pan kolega Grisiko. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Celá řada dotazů, zcela zásadních otázek. Každý den eh, se potýkáme s tím, abychom na takové dotazy našli správnou odpověď. Takže na úvod otázka korupce, mezi soukromými aktéry, tak jak zmínil pan Jakolíno. Pochopitelně to je také velký problém. Není to pouze korupce v rámci veřejného sektoru. Země musí zavést legislativní rámec také pro potírání korupce v soukromém sektoru, což spadá do mezinárodních standardů, jednak umluvy OSN, také umluvy Rady Evropy, rámcové rozhodnutí Evropské unie, eh, které se zabývá bojem proti korupci v soukromém sektoru. Nyní otázka sankcí a odpovědnosti při dohlení. Co se týče daného mechanismu přeskumu, V podstatě naší odpovědností není uvalovat sankce v případě eh, nenaplnění určitých předpisů, tak jak je to vedeno eh, v UNCAC, ale určité nedostatky, eh, které jsou uvedeny v daných zprávách, jak bylo řečeno, kolegyní, musíte se skutečně zapojit do spolupráce. Co se týče konkrétních odpovědností a kompetencí naší agentury, tak eh, pro nás znamená, že také musíme spolupracovat s národními orgány, abychom právě řešili nejrůznější nedostatky nebo problémy, buď tedy v oblasti orgánů výkonu nebo trestního zákona a především v oblasti implementace. Co konkrétně děláme při zveřejňování a poukazování eh, na tyto problémy v oblasti korupce. V první řadě je to publicita. V kontextu tedy zveřejňování těchto informací poskytujeme souhrny zpráv z daných zemí a Tyto souhrny zpráv právě poukazují na dané problémy, nedostatky a obsahují také doporučení pro následné kroky jednotlivých zemí. Zveřejňování těchto informací musí být také spojeno s určitou mírou prosazování opatření, aby ten daný problém byl skutečně řešen. Ale orgány výkonu spadají do národních pravomocí a my na tyto problémy musíme pouze poukázat a upozornit národní orgány. Co se týče problémů v rámci jurisdikce členských států, jak už jsem říkal, tento mechanismus nevytváří nějaké pořadí můžeme identifikovat, které země v určitém regionu jsou možná nejlepší nebo nejhorší, co se týče protikorupčních politik. Ano, pochopitelně. Výsledky těchto zpráv a dané souhrny poskytují velice užitečné informace, které mohou být poskytnuty vašemu výboru. abyste si udělali představu, kde jsou ty hlavní problémy a jakou technickou pomoc bychom měli poskytnout. Dávám konkrétní příklad Srbska. Slyšel jsem, že jste jeli na misi do Srbska, toto eh, je také pro nás program na příští týden. Takže je dobré, aby i naše aktivity se vzájemně doplňovaly. Dopoledne jsme se také vyslechli, že jsou zde zprávy, které jsou poskytnuty nejrůznějšími monitorovacími orgány, opět jiné mechanismy využívají našich informací, takže je dobré, abychom spolu spolupracovali a, a konkrétně v případě Srbska bychom se měli zaměřit na konkrétní kroky, jak by tedy srbská veřejná zpráva měla řešit korupci. Proč jsou některé země vnímány jako lepší při prosazování protikorupčních pravidel? Já si nemyslím, že to není otázka klimatu nebo kultury. Podle tedy mého skromného názoru je to spíše otázka definice efektivních opatření. Já souhlasím, že to také souvisí se všemi zdroji a protikorupčními kapacitami v dané zemi, ale co je důležité, je důležité zavést správný institucionální rámec, který skutečně funguje, který vytváří standardy odpovědnosti a také sankční opatření. A tato opatření musí být naplňována. Dále míra korupce a jaké konkrétní otázky mohou ovlivnit míru korupce v konkrétních zemích. Jsou to věci, které musíme vzít v úvahu, když měříme a hodnotíme míru korupce. Například je to politická vůle nebo dostupnost dobrého právního rámce, také účast občanské společnosti, to vše je důležité. Když vznikají problémy na těchto konkrétních úrovních, tak se mění způsob řešení ze strany veřejné zprávy při řešení korupce. A to jsme viděli především v případě zemí, které mají problém s definováním korupce, kde tedy také není stejná míra politické vůle oproti předešlým letům. Otázka definice. Korupce a nyní bych použil příkladu Číny. Chtěl bych poukázat na řídící principy mechanismu UNCAC. Jeden z těchto principů je takový, že když provádíme přeskum antikorupčních opatření v případě nějaké politické strany, tak musíme vzít v úvahu také otázku rozvoje a různorodosti politických, ekonomických a sociálních systémů, také kulturních rozdílů, právních tradic, ale pochopitelně musí být nastolena rovnováha mezi kulturními rozdíly a mezi potřebou respektovat a naplňovat mezinárodní standardy tak, jak je to uvedeno v mezinárodních nástrojích, jako je například umluva, mezinárodní umluva boje proti korupci. Takže snad se mi podařilo stručně odpovědět na některé z těchto dotazů. Děkuji vám mnohokrát. Paní Matěje, jste ještě něco chtěla dodat? Já jsem ch- chtěla, abych reagovala na paní Rekanaty. Já jsem se zúčastnila jedné mise s paní Gomešové v Afganistanu, bohužel ona teď odešla. Je to zhruba před pěti lety eh, za Evropský parlament a součástí delegace. Měli jsme tedy také afgánské členy a měli jsme členy, já jsem tam byla za výbor mm, Kokobu. A eh, mohu vám říci, že já jsem naprosto Eh, byla překvapena, někteří afgánští kolegové nás prosili, abychom přijeli, protože podezírali z toho, že tam dochází ke korupci eh, ze strany evropských peněz. Všichni víme, že je korupce v Afghánistánu. Vyslechli jsme si nějakého redaktora, eh, vyslechli jsme si samozřejmě politické činitele, ale zůstali jsme naprosto překvapeni, když jsme viděli, celá řada nevládních organizací nám řekli, i zástupci Evropské komise, že peníze šly ze Světové banky a že není možné, aby tam byla korupce, protože všechno bylo dohlíženo Světovou bankou. Takže vidíte, vy máte tak obrovský kredit, který je tak nesmírně důležitý eh, přímo v terénu, na místě. E, já jsem o tom nemluvila, měla jsem to udělala, ale to jsem právě chtěla říct, máte také enormní odpovědnost, samozřejmě morální odpovědnost potírání korupce. Děláte sice nesmírně důležitou práci, ale potom přímo na místě eh, ale měli byste možná také pokračovat v práci v momentě, kdy odhalíte korupci a měli byste také eh, odhalit donátory Eh, já vím, že je to obtížné, jako nechtěla bych být na vašem místě, ale eh, eh, Vím, domnívám se, že občas byste prostě měli zavřít kohoutek toku peněz do těchto skorumpovaných zemí. Proč ne? Já vím, že to není snadné, přeji vám k tomu hodně odvahy, ale Eh, co se týče donátorů a poslanců zvolených eh, eh, přímo v té které zemi se schovávají za vaši dobrou pověst, za vaši image. A krátce chtěl také pan Newton Down něco říci. Velice stručně chci poděkovat eh, všem třem řečníkům také za jejich odpovědi. A já musím říci, že především dáma za eh, vstupující tr- eh, Transparency International, tato dáma také ještě stačila vydat tichové prohlášení, což jsem si přečetl na počítači. <laughs> No. Vždyť se také jmenují Transparency International. Thank you. Let's see uh, Děkuji vám. Vy tady hovoříte o velice důležitém bodu a já bych chtěla ještě poznamenat eh, jednu věc, na kterou jsem předtím zapomněla. To znamená naše role dárce, která je exemplární. My máme naše zdroje a spolupracujeme s vládami. Já neustále kolegům zdůrazňujeme, že jsme státními úředníky, či jsme e, vlastně veřejnými úředníky a proto jsme zodpovědní za správu veřejných zdrojů to je to, jak to probíhá, ale bohužel v minulosti, tedy v posledních teprve osmi letech ve Světové bance se takto postupuje. V současné době máme celé oddělení, které monitoruje využívání zdrojů, které poskytujeme. Jestliže dojde k nějakému obvinění eh, někoho na globální úrovni, například ze strany novinářů nebo jiných orgánů, že jsou zneužívány námi poskytnuté zdroje, potom my máme vyškolené vyšetřovatele, kteří se tímto případem zabývají. My jsme již prováděli několik šetření a potom také byly uvaleny sankce a také u některých eh, případů a byly také potom eh, dárcovské prostředky zastaveny. A my musíme takto postupovat, protože my vlastně jsme jedinou organizací, která takto postupuje, ale mezi tím zjišťujeme, že také další rozvojové agentury, které eh, nebyly zatím tak dobré, tak zatím začaly také s námi spolupracovat takže mm, mm, je to také jeho azijská rozvojová banka, která začala přebírat tyto standardy. A to souvisí také s tím, že za prvé tady musí být e, závazek a ochota od, ze strany vrcholových orgánů. To znamená, že my musíme být těmi, kteří musí jít vzorem, být modelem a musíme také podporovat změny. Jestli že my nebudeme se chovat příkladně, pak je velice složité podporovat změny v jednotlivých zemích. Nyní máme novou politiku otevřenosti a to znamená, že poskytujeme veškeré dokumenty, které vypracováváme. To se týká například naší angažovanosti v jednotlivých zemích a také dáváme k dispozici a transparentně dáváme k dispozici veškeré smlouvy. A takže my říkáme, tak postupujeme například na pobřeží Slonoviny. Takže to je ten projekt, který byl schválen mezi Světovou bankou a vládou. Každý si může zkontrolovat podmínky smlouvy, co se má udělat, kolik je tady peněz k dispozici a mohou se obrátit na nás a oni nám také pomáhají. To znamená, že tady je hlubší porozumění celé této situaci neboť my chceme tímto způsobem také řešit korupci, protože celkovým cílem je rozvoj a jestliže nevyřešíme korupci, pak nedojde k dalšímu rozvoji. A my to sami nezvládneme a také nebude bude eh, úspěšná pouze dárcovská společnost. Jestliže nezískáme na naší stranu nevládní organizaci a, a také eh, celou společnost, pak nebudeme úspěšní. A nyní se na nás obracují jednotlivé země a říkají, ano, to jsou velice zajímavé podmínky a projekty a můžeme to také u nás zavést takže jednotlivé země také využívají našich seznamů zemí takže, a společností. Takže se již předem ví, že tyto společnosti a tyto fyzické osoby se nechovaly eticky a potom dostanou zákaz činnosti na dva až pět let a jak e, potom e, také informujete občany, aby využívali těchto společnost, e, těchto informací. To je samozřejmě dlouhodobý proces. Děkuji vám mnohokrát, paní Rikanatýny. Dovolte, abych poděkovala našim hostům, nejenom za to, že přijali naše pozvání, ale také za to, že se s námi podělili o své znalosti a že nám popsali eh, svou práci. Děkuji paní doktorku Mittermajerovou i panu Krysikosovi. Budeme pokračovat ve tři hodiny odpoledne s dalším slyšením expertů zaobírající se otázkami prevence a efektního, pot, efektního potírání korupce. Takže se, sejdeme ve 15 hodin.